Jste se všichni už políbili a můžeme pokračovat vysvětlením hlasování. Pan Marikis. Vážení kolegové, už jsme přešli k hlasování, vysvětlení hlasování a musíme vyslechnout kolegy. Eh, Sandra. Aveți cuvântul. Paldies jums, priekšsēdētāji kungs. Eh, gribu teikt, ka Eiropas un Savienības un eh, to institucionālo priekšteču pastāvēs. Já jsem chtěla říct, že historie Evropy ukazuje, že potřebujeme skutečně změny eh, v dohodách, které se týkají rozšíření. Tentokrát se to týká a co se týče vztahu mezi Chorvatskem Větnamem, tak existuje oficiálně již 20 let a není jedna strana, ale eh, nemá stále zastoupení v druhé zemi. A ten vztah existoval již mnoho let. Mm, dohody o, mm, jak se vyhnout dvojímu zdanění, zrušení eh, vízového režimu, ehm, rámcová dohoda poskytne, přinese významné možnosti. Děkuji a nyní přejdeme. Děkuji, děkuji. A nyní se dostáváme k dohodě o Větnamu. Já jsem chtěl říci, že rámcová dohoda mezi EU a Větnamem má hlavní cíl podporovat další rozvoj a dynamiku um, vzájemných vztazích v různých oblastech. Um, podpora hospodářských kontaktů, Eh, turismu, investic, vzájemné respektování eh, hodnot a tradic druhé strany lidských práv a dalších aspektů. Vietnam je eh, jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik v jihovýchodní Asii a Pacifiku. Takže podpora spolupráce je důležitým logickým krokem vpřed. Děkuji. Yes, it works. We have got to stop in this chain. Musíme eh, přestat poučovat třetí země je, o tom, jak se mají chovat. A mám tady na mysli konkrétně eh, text eh, odstavce 35 této zprávě, kde, se ho, kde Eh, se mluví o tom, kde by eh, v případě víz měly být eh, vyvěšena oznámení na ambasádě. To je nesmysl. Třetí státy mají suverenitu a demokratická práva. Toto platí obecně. Nejenom tedy to, této konkrétní věci. Děje se to příliš často tady. Musíme přestat naše názory vnucovat jiným.

tuto záležitost, která se týká unie, hospodářské unie, tak mělo to samozřejmě dopad velice negativní pro některé země, rovněž pokud jde o politickou spolupráci mezi našimi zeměmi. A já si myslím, že teda bychom asi měli ustoupit do této politiky. Ovšem, jak vidíme, tak jednotlivé země chtějí spíše zneužít celou situaci, krizi a ještě zásadnějším způsobem zasahovat do suverenity jednotlivých zemí Evropské unie. Já osobně si myslím, že to povede k další politické krizi. Vidí vidíme to i u Velké Británie a samozřejmě, že tento postoj Velké Británie nejenom, že je negativní pro naše jednotlivé státy, ale je to i určitá politická nezodpovědnost, ovšem je to vaše volba. My, my se hlásíme k suverenitě. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo ten takzvaný eh, evropský semestr už platí nějakých pět let. Zasahuje do politiky a hospodářství a má nabízet koordinaci mezi členskými státy jak na úrovni národní, tak na úrovni evropské. Obsahuje i určité kontroly implementace. Komise pak nadevším drží jakýsi nadnárodní deštník my jsme přesvědčeni, že do tohoto musí být však začleněn daleko více Evropský parlament a musí docházet k daleko vyšší míře kontroly managementu a zprávy věcí. A tím pádem komise by měla konzultovat parlament při přípravě bílé knihy o monetární, o měnové unii ve svém prvním a druhém roce. Momentálně probíhá práce na druhém a třetím pilíři unie. Děkuji, pan Arnott. Děkuji. Vrátíme se do roku 1990, kdy tehdejší kancléř Británie John Major navrhl celoevropskou jednotnou měnu což byl tehdy poměrně nový koncept i v Británii pro spoustu lidí. Pak jsme se přidali do mechanismu směných kurzů, což na jednu stranu mohlo být vnímáno jako euro bez konkrétních mincí, kdy jsme tedy stanovili pevné směné kurzy. Nezaměstnanost eh, obrovsky narostla, spousta firm zkrachovala, za další dva roky to bylo více než kdy předtím. A eh, v podstatě trval celé roky, než se naše hospodářství obnovilo. Díky bohu, že jsme nevstoupili do eura, jinak bychom trpěli stejnými problémy jako všechny ty země, které do eura vstoupily. Pan Major tehdy pravdu neměl ale doporučuje, že Británie by měla zůstat v Evropské unii a mohu vám říci, nemá pravdu ani tentokrát. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie má velkou odpovědnost v oblasti prosazování toho, aby ve světě byla dodržována lidská práva. To je otázka lidské důstojnosti, ale zároveň praktický způsob, jak můžeme předcházet vinám migrace ze zemí, které potlačují základní práva člověka. Je dobře, že navrhnutý, navržený text této zprávy byl vyvážený a obsahoval výzva zrušení trestu smrti, jakož i zákaz náhradního mateřství jako nelidský ekonomické praxe, která vede ženy k prodeji a pronájímání jejich těl. Na druhé straně se do textu dostala skupina pozměňovacích návrhů, které překračují pravomoc parlamentu. Je smutné, že lidská práva jsou zneužívána jako záminka na propagaci potratu a manželství eh, stejnopohlavní přičemž se ignoruje princip subsidiarity, proto jsem v závěrečném hlasování musela hlasovat proti. Děkuji vám, děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Prosazování lidských práv je jednou ze základních hodnot Evropské unie. Zatímco některé země rozvíjejí samostatné kontakty na základě sobeckosti, tak je zároveň velmi důležité pro Evropskou unii posílet linii lidských práv. nesmíme však zapomínat na to, že každá kultura se vyvíjela svým vlastním způsobem. A když hovoříme o univerzálních lidských právech, tak tento pojem každý chápe jinak. Je to základ každé racionální diplomacie. Prosazovat naše práva, naše zájmy a zároveň zohledňovat práva a zájmy jiných. Já podporuji tuto zprávu. Děkuji közötti következetességre is. Děkuji. Děkuji. Je potřeba podívat se na aspekty e, lidských práv ve vnitřní a vnější politice EU. Je potřeba upozorňovat členské státy na to, že i oni musí jednat podle našich vněj, vnější politických závazků. Naše zahraniční politika musí být důvěryhodná a efektivní. Rád bych hovořil o, zejména o menšinách, kdy Evropská unie často kritizuje třetí státy kvůli tamní lidskoprávní situaci, případně porušování lidských práv. Nicméně autoktonní menšiny představují zhruba 10% celosvětové populace, tím pádem je to velká, velký počet lidí. Pan Arnold, i Všichni podporujeme samozřejmě lidská práva, ale tato zpráva uvádí, že Evropská unie a členské státy musí mluvit jednotným konzistentním hlasem v této věci. No, konzistentní jednotný hlas porušuje suverénní národní práva stanovovat si vlastní zahraniční politiku. Odkazuji zejména na tři body v této zprávě a schválené pozměňovací návrhy. Za prvé je to uh, údajná nová definice nového druhu uprchlíka. Zatím jsme nepromysleli dopady, jaké toto bude mít, byť parlament to dnes velkou většinou schválil. Za druhé systém kvót pro ženy v politice a demokracii, jak pro boha živého, i když třeba myslíte, že takovéto um, takovéto kvóty jsou vhodné. Jak to můžete vnucovat zemím mimo EU? No a nakonec trest smrti. Já um, upřímně řečeno jsem tak trošku proti trestu smrti, ale myslím, že není na místě, abychom my eh, říkali ostatním, co mají dělat. To mají dělat opět suverénní státy sami. A cea de-a 20 aniversare a acordului de pace de la Dayton, domnul Mamiki. Děkuji a v tuto chvíli už přecházíme k další zprávě. 20. výročí Daytonské mírové dohody. Děkuji, pane předsedo. Víme, že Daytonská mírová dohoda byla podepsána před 20 lety a západní Balkán očekával dlouholetý mír. Jednotlivé národy znovu získaly půdu pod nohama k budování demokracie a demokratické společnosti. Bohužel duch konsenzu, který panoval v době uzavření smlouvy, nevyřešil problém segregace na západním Balkáně. Region je nadále roztříštěný, dokonce panuje roztříštěnost i v jednotlivých zemích. A to se týká i zprávy těchto zemí. Republika Srbská je dobrým příkladem. Nemůžeme popsat vztahy v, te, v tomto regionu jako vztahy dobré. Ať už je situace jaká je, musíme podpořit dlouholetý mír. Děkuji vám, pane Mankinci. A poprosím vás o vystoupení. To je systém, v jehož rámci my naplňujeme obchod se zbraněmi s našimi z, z e, partnery. To jsou země, které jsou lídry v dané oblasti. V roce 2013 jsme vyváželi zbraně ve velkém množství, byly to stovky milionů eur. Potřebujeme jednotnou úpravu, která bude zohledňovat vývoz zbraní. Samozřejmě, že každá země si může vytvářet vlastní politiku, která odpovídá jejich vlastním zájmům. Ale tento obchod musí být transparentní a jakékoliv porušení zásady transparentnosti by mělo vést k velkým problémům. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Vývozy zbraní jsou jednou věcí, která patří do kompetence členských států a vyjádření rady se týká komunikace mezi členskými státy. Tato zpráva kritizuje členské státy, protože to společné prohlášení evidentně v osmi bodech porušují. Je potřeba všem vzít také na vědomí, že toto je skutečně citlivá oblast a zde se členské státy svých kompetencí nikdy nevzdají. Je daleko důležitější, do jaké míry zbrojní exporty členských států mohou být v souladu s cíly Evropské unie. A já si myslím, že právě zde musíme jednat. Politická linie vychází z toho, že zbrojní exporty členských států nesmějí porušovat naše společné zájmy. Děkuji. Děkuji vám. Přecházíme k dalšímu bodu. To jsou patenty a práva šlechtitelů rostlin a prosím pana Mankina. Děkuji, pane předsedo. 17 let už platí směrnice a umožňuje, aby zboží a komodity, ovoce a zeleniny na které jsou vytvořeny eh, biologickým procesem, nebyly předmětem patentového práva. To je velice důležité a platí to i v jiných odvětvích. Neplatí to všem v tomto odvětví. V roce 2015 v březnu eh, Velký stížnostní senát vynesl rozsudek na půdě Evropského patentového úřadu ohledně brokolice a rajčat, které by od této chvíle byly předmětem patentového práva, což je v rozporu se směrnicí. Je to precedens, aby zelenina a ovoce byly alespoň do nějaké míry předmětem udělování patentů, což znamená, že nadále musíme se dané věci z politického hlediska věnovat. Děkuji, prosím, paní Harken, děkuji. Já jsem byla velmi ráda, že jsem mohla podpořit toto usnesení, protože pro nás je naprosto zásadní, abychom zachovali výjimku pro pěstitele, což v podstatě znamená, že jakýkoliv pěstitelský materiál bude k dispozici všem pěstitelům, všem šlechtitelům. A to znamená, že se budou vytvářet nové odrůdy Eh, bude se zachovávat rozmanitost. A o to nám jde, musíme zachovat volnou dostupnost bez patentů. Na tom se musíme všichni eh, shodnout. A je jedno, jestli jde o zahradníky, malé podniky nebo zemědělce, kteří eh, pěstují pro vlastní obživu. A proto jsem žádala, aby komise vysvětlila rozsah působnosti a výklad dané směrnice. Musíme zajistit právní jasnost, zřetelnost a musíme zajistit zákaz patentovatelnosti těch produktů, které vyplývají z biologických procesů. My jsme žádali o výjimku což znamená naprostá volnost. A já jsem byla zklamána tím, že to nebylo eh, schváleno, protože se domnívám, že jinak by to bylo usnesení velmi kvalitní. Děkuji. Děkuji a dostáváme se k situaci v Burundi. Pan Manikin. Děkuji, pane předsedo. Z mnoha důvodů africké země jsou právě těmi, které poté, co získali znovu nezávislost, tak mají nadále potíže budovat efektivní strukturu státní zprávy. Panuje tam chudoba, porušování lidských práv a tak dále. Některé z těchto zemí jsou úspěšnější v řešení těchto problémů než jiné. Burundi je ale jednou z nejproblematičtějších zemí. Ačkoliv získala nezávislost už před dlouhou dobou, tak platí, že zde je eh, genocida, panuje zde občanská válka, eh, etnické čistky, eh, špatná situace ve zdravotnictví, školství. A to všechno vedlo k hluboké krizi. A to není to, co my považujeme za dobré podle evropských standardů. Děkuji. Děkuji a přecházíme k poslednímu bodu na programu, což je ochrana Národního parku Virunga v Demokratické republice Kongo. Pan Manikin, prosím. Děkuji, pane předsedo. Národní park Virunga je jeden z nejstarších parků na africkém kontinentě a je velmi bohatý, co se týče biodiverzity, co se týče eh, druhů. A od té doby, co je na seznamu světového dědictví UNESCO, tak neustále čelí hrozbám. Místní vláda udělala některým společnostem povolení těžit ropu a v některých okolních regionech je krve prolití. Stejně tak um, um, pytláctví je veliký problém. Uh, už 140 uh, druhů zde bylo uh, uloveno. Já jsem velmi rád, že Evropský parlament podpoří Národní park Virunga, který je na seznamu světového dědictví UNESCO a já proto hlasuji pro. Děkuji vám. Děkuji. Zápis tohoto zasedání bude zaslán parlamentu ku schválení na začátku příštího plenárního zasedání. Nemáte-li námitky, schválená usnesení eh, budou eh, rozdělena a zmíněna